Good morning, everyone. Ladies and gentlemen. Vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně a kolegové, dobré ráno. Už je 9 hodin 7 minut, nebo 8 minut, takže si myslím, že bychom mohli zahájit dnešní schůzi. Všechny vás vítám. Začneme bodem 6. Budeme hlasovat o souhodném rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020. Všechny části. Ještě předtím, než začneme hlasovat, tak mi dovolte vám jenom stručně připomenout, že zde máme šest přípustných pozměňovacích návrhů. 5037, 8, 9, 40. Tyto jsou tedy nepřípustné, protože jsou mimo eh, pravomoci AFETu. A pak ještě další pozměňovací návrhy byly eh, mm, považovány za nepřípustné, protože to tak řekla právní služba Evropského parlamentu. Čili o těchto eh, ještě dám slovo panu zpravodaji, panu Michálu Galerovi. Děkuji, pane předsedo. Já bych vám také ještě chtěl připomenout včerejší diskusi. Eh, chci říci, že chci předložit ústní pozměňovací návrh, který se týká úplně posledního hlasování. Je to 5257 Týká se to dalších eh, eh, pracovníků na místě, mm, má se to týkat lepší informovanosti o situaci v některých zemích, takže bude to ústní pozměňovací návrh, návrh eh, pro navýšení o 400 tisíc euro pro 10 zemí. Děkuji, pane zpravodaji, pane Galere. Chce se ještě někdo vyjádřit, než začneme hlasovat? Není tomu tak, takže můžeme zahájit hlasování. Už na začátku tohoto volebního období nebo tohoto legislativního období jsem vám slíbil, že budu hlasovat v pomalém tempu, možná postupně se to začne zrychlovat. Takže nejprve se zeptám, zda máte všichni hlasovací kartičky, eh, pak tedy ten systém je, zvla, máte tedy hlasujete pro, proti nebo se zdržíte, bude to tam indikováno v jednotlivých barvách. Máme všechny Zatím je zde 55 nebo 54 poslanců v pořádku, takže můžeme začít. Je nás dokonce 57, tak to je úplně dokonalé. 5, 3, 4, 6. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 5, 3, 4, 7. Kdo je pro, proti, zdrželi se? Zamítnuto. 5, 3, 3, 4. Kdo je pro, proti, zdrželi se? Zamítnuto. Eh, pokud eh, neřeknu výhradně, že budeme hlasovat elektronicky, tak prosím, budeme hlasovat zvednutím ruky. 5, 3, 3, 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 5, 3, 3, 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 5, 3, 3, 6. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 5, 3, 5, 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 5328 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 5304, kde je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Pět tři nula pět, od, to je identický. <clears throat> Takže pět tři o pět pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 5306 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 5339 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Pak e, jsou tam pár těch nepřípustných, pak budeme hlasovat v bloku 5265 až 5267, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 5341 <clears throat> pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 5310 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 5, 3, 5, 4 pro, proti, drželi se. Toto ověříme elektronicky, takže hlasujeme elektronicky o návrhu paní Fotigy číslo 5354. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Výsledek je dobrý na začátek, tady to zamítnuto. sedm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pět pět dva nula pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pět tři čtyři dva pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6, pro, proti, zdrželi se, přijato. 1, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 3, pro, proti, zdrželi se, přijato. 3, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 5, 3, 4, 4, kdo je pro? Proti, drželi se. Zamítnuto. 5, 3, 1, 2 pro, proti, drželi se. Zamítnuto. 5, 3, 1, 3 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 5, 3, 1, 4 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Bez mikrofonu, bohužel. 5, 3, 4, 5, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis jedna, Kdo je pro? Proti? Drželi se. Ověříme. Kompromis jedna, prosím. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. No, tak zde to nebylo tak nutné ověřovat. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 5 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 1 9 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 0 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 8 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 9 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 1 pro, proti, zdrželi se. Ověříme číslo 5321. Paet a další jsou autoři. Hlasování je zahájeno. Číslo 5321. Pět kolegů ještě zatím nehlasovalo, ještě čtyři kolegové musí hlasovat, ještě tři, ještě dva. Hlasování je skončeno, je to přijato. 5359 pro, proti, drželi se. Ověříme to. Ověříme 5359, autorkou je paní Gill. Hlasování skončeno, ale teď za EPP hlasoval eh, o jednoho poslance více. a bylo to tedy zamítnuto. Takže teď jsme zase u liberálu. 5, 3, 2, 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. E, musíme si zvyknout na toto nové složení. Takže poprosím vás ještě jednou, abychom to ověřili. Dříve to zde bylo velice jednoduché. <clears throat> se podívejte co dělají liberálové. Teď už se liberálové ani nejmenují liberálové. Ještě šest kolegů se neprobralo úplně. Tak, je to schváleno. Hmm. 5360 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 5296 pro, proti, zdrželi se, přijato. 5323 pro, proti, zdrželi se, přijato. 5324 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď budeme hlasovat v bloku, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 1, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6. Pan Kastaldo, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 5363 pro, proti, zdrželi se,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 Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 2, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 2, pro, proti, zdrželi se. Prosím, ověříme číslo 5372. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno a bylo to schváleno. 5373 pro, proti, drželi se. Zamítnuto. 5374 pro, proti, drželi se. Zamítnuto. E, další věci nejsou k hlasování. A pak máme ještě blok, unblock, pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď budeme ještě hlasovat o tom ústním pozměňovacím návrhu. Pana zpravodaj, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Až není, zde není žádné závěrečné hlasování? Není. Takže tím je hlasování skončeno. So after our spectacular voting, takže po našem eh, výborném hlasování bych rád pokračoval. Teď projednáme bod 11, eh, sedmičku a jsme prohodili s jedenáctkou, takže teď nás čeká debriefing o parlamentních eh, volbách na Ukrajině, které se konaly 22. července tohoto roku. Evropský parlament eh, tam zaslal pozorovatelskou misi. Já jsem měl tu čest, že jsem mohl vést tuto misi a se mnou tam byli kolegové paní Sandra Kalně, EPP, Isabel Santoš za frakci SAD, Petras Austrevičius za Obnova Evropy, dále Viola von Kramon Traubadel za Zelené, Lars Patrick Berg za ID a také pan Richard Čarnecký za EKR. Byli jsme schop, byli jsme, mohli jsme tedy navštívit různé části eh, země Kiev, region Kijesu, Oděsu a Lviv. Zatím ještě nebyla žádná možnost eh, informovat vás o tom, jak ty volby proběhly, takže jsme se rozhodli, že to probereme dnes. Jak víte, jednalo se o předčasné volby, k nímž došlo poté, co nově zvolený prezident Volodymyr Zelenský 20. května hned v den, eh, ve svůj inaugurační den se rozhodl rozpustit eh, ten stávající parlament. Delegace Evropského parlamentu se také spojila vlastně do společné mezinárodní mise, kde bylo také úřad Odehr pro demokratické instituce, byl tam také zástupci OBSE a NATO. Naše mise došla k názoru, že ty volby proběhly dobře a zás, mm, respektovali základní svobody, nicméně jsme upozornili na určité nešpatné postupy a také na zneužívání politických financí takovými různými složitými um, propojeními podnikání a politických zájmů a také tam byly určité nedostatky v oblasti svobody médií. Také musíme říci, že tyto volby se um, odehrály v kontextu ruské agrese proti Ukrajině, je tam stálý eh, trvající ozbrojený konflikt v Donbasu a také stále probíhá nelegální anexe Krymského poloostrova Ruskou federací. To znamená, že hlasování nemohlo proběhnout ani na Krymu, ani v regionech, které jsou kontrolovány nelegálními ozbrojenými skupinami v Donbasu a 26 křesel ve Vrchovné radě tedy zůstane prázdných. Eh, Celková účast byla 49,84% a bylo zde pět z um, politických stran, které přešly těch 5% práh. Služebník klidu za život, odčina, Evropská solidarita, pana Porošenka a také hlas. Tyto volby přinesly zásadní změnu ve složení Vrchovné rady. E, vlastně mm, hlavní vítězem byla e, politická strana pana prezidenta, která byla zřízena pouze před několika měsíci, takže ta získala absolutní většinu, 254 křesel z 450, e, to znamená, bude zde obnova 80,4% a také bude to velice parlament s velice mladými poslanci, 68,5% poslanců je mladších 46 let a průměrný věk poslanců je 41. Pro náš výbor, eh, v našem výboru často o Ukrajině hovoříme, je to náš blízký a strategický partner. Je důležité, abychom jim poskytovali jakoukoliv veškerou pomoc, kterou potřebují ve svých reformách a transformačním úsilí. Jak víte, tak za posledních pár let Evropský parlament a Vrchovná rada si vytvořili velice eh, vlastně bezprecedentní úroveň spolupráce. Probíhají zde různé podpůrné aktivity které jsme připravili pro Vrchovnou radu, například posilování kapacit pro poslance, pro úředníky nebo různé mediační a dialo- eh, aktivity dialogu. Také doufáme, že zde tedy to nové eh, vedení zajistí další dialog a kompromis mezi všemi frakcemi do práce mm, eh, ukrajinského parlamentu a že budou usilovat o celostátní nebo národní konsenzus. Těšíme se na další spolupráci s Novou vrchovnou radou a se všemi poslanci. Také chceme říci, že naše kolegyně Klara Dobrev se zúčastnila minulý týden eh, jménem našeho předsedy pana Sasoliho toho <clears throat> inauguračního zasedání Vrchovné rady. Teď bych ještě dal rád slovo nejprve Sandře Kanětě a dalším kolegům, kteří se této mise zúčastnili. Ano, děkuji. Já chci říci, že e, to bylo mm, velice zajímavé účastnit se této pozorovatelské mise. Mm, byli jsme svědky některých eh, nedostatků, nicméně jinak ty volby byly skutečně demokratické, navíc to bylo velice působivé. Chtěla bych třeba říci, že jsem tam eh, že jsem viděla situaci v Bělorusku, v, na Ukrajině a v Rusku. V Rusku už posle, za posledních 20 let tam vlastně došlo pouze k výměně Medveděva a Putina. Eh, v, Bulha, v Bělorusku je Lukašenko a na Ukrajině mezi tím měli tři nebo čtyři prezidenty už. Já chci říct si něco ne úplně o volbách, ale spíše chci říct si to, na co se těšíme a co očekáváme. Jsem spokojená, že tento, eh, že, že výbor pro vztahy s Evropským parlamentem bude veden velice zkušeným bývalým premiérem pro zahraniční věci. Musíme ale také změnit přístup naší vysoké představitelky, místo předsedkyně komise, paní Mogheriniové. Paní Mogheriniová navštívila Ukrajinu maximálně jednou nebo maximálně dvakrát, takže pokud eh, tedy ten další nebo ten, dal, ten další nástupce paní Mogheriniové by měl eh, Ukrajině věnovat více pozornosti, protože Ukrajina je životně důležitý partner pro Evropskou unii. Zvlášť kvůli tomu, že máme další sousedy, kteří nejsou demokratickými zeměmi, které se vyznačují agresivní politikou a kteří se snaží roz, rozbít Evropskou unii, rozdělit si ji na své sféry podle svých zájmů. Takže já bych si přála, aby ta další vysoká představitelka nebo vysoký představitel tedy věnoval Ukrajině více pozornosti. A myslím si, že Evropský parlament by to měl explicitně říci eh, tomuto člověku, nebo tak, až bude zvolen. Děkuji, paní Sandra Kaněte, nyní paní Santos. Děkuji. The elections were... Volby <laughs> zvládly dobře a Ukrajinci měli možnost svobodně volit a o to šlo v této misi v té naši, při té naší cestě. Samozřejmě já bych navrhla určité změny ve volebním zákoně, nějaké novely a také i mm, bych navrhla eh, i lepší eh, nakládání se zdroji, které dostávají v kampani strany, politické strany. Ale pravda je, výsledek je takový, že lidé měli svobodnou volbu a o to především jde. Další problémy na Krymu a v Donbasu. To je věc jiné diskuze. Eh, budoucnost země, to je také téma k diskuzi to jsou témata, ke kterým budeme mít i slyšení dnes, kdy budeme moci diskutovat o jiných tématech, která se týkají budoucnosti této země, regionu i Evropy jako takové. Děkuji. Děkuji. A Petras za Renew Europe. Děkuji. Ano, já myslím, že mm, máme řadu důvodů, abychom poblahopřáli Ukrajině k volbám. Byly velice dobře uspořádány, řádně, proběhly řádně a zajímavé je, že my jsme eh, s kolegou Lasberkem eh, jsme byli pozorovateli a skutečně eh, ta atmosféra mm, byla velice vlastenecká. Západní Ukrajina vždycky se lišila tedy od zbytku země, to je pravda, ale nicméně novinkou je, že eh, než se otevřely eh, volební místnosti, eh, tak se hrála hymna. To byla taková novinka pro nás, ale ukázalo to, jak se dobře připravili a také i jsme zaznamenali Eh, vysokou účast. Vše bylo dobře zorganizováno, asi některé detaily tam chybí, ale ne ty zásadní. To je pravda. A Ukrajina v příštích letech, eh, jak řekla Elizabeth, by se měla zaměřit na mm, různé věci, jako je třeba především eh, reforma mm, financování politických stran při kampani to by mělo být transparentnější, eh, aby eh, zde nemohlo docházet eh, k případným korupcím. Ale opět západní Ukrajina se liší od zbytku země, protože bývalý prezident Porošenko, jeho strana, v této části vyhrála volby. Jak jsem řekl, ale vše bylo dobře zorganizováno, za to musíme poblahopřát Ukrajině a mm, i naše delegace, tedy delegace EU, tam to velice dobře uchopila, organizovala e, různá, mm, různé briefingy a podobně, takže i s nimi jsme spolupracovali velice dobře. Děkuji. Děkuji, si. Souhlasím velice dobře. To organizovala delegace, tedy zastoupení EU a i e, jsme spolupracovali s kolegy z OBSE. To bylo také zásadní, především v takovéto dost problematické zemi. A, a další kolegyně. Já souhlasím se všemi, kteří mm, řekli, kvitovali s uspokojením, jak tam ty volby uspořádali. To již byla moje pátá mise, určitě nejlepší. Nejenom ve smyslu toho, jak se to zorganizovalo, ale i ve smyslu eh, politických postojů, plurality. Eh, a mm, my jsme byli na jihu Ukrajiny, kde to není snadné vůbec tam jak si tam to zrovna není prostředí, které by bylo příliš nakloněné demokracii, ale proběhlo to tam dobře. Nicméně bych chtěla, abychom se více zaměřili na e, situaci e, nového parlamentu, nově ustaveného parlamentu, protože po ustavení parlamentu v pondělí, tak eh, vidíme, že mm, ten eh, vývoj jmenování do funkcí a podobně, eh, tak to je slibné. A i postoj nového prezidenta, nové vlády, tam je mm, těžké předvídat, eh, jaký bude výsledek celé té situace, toho vývoje. Jak jsme eh, slyšeli, tam 80 nováčků, kteří ani nemají třeba politickou zkušenost a mm, je, eh, nemají ani vlastně politický program. Jejich, str- jejich strany nemají politický program, nemají pevnou strukturu, takže je těžké odhadovat, jak ta země se bude vyvíjet, jak bude vypadat. A po těch pár dnech po ustavení parlamentu, tak vidíme, že eh, v podstatě eh, eh, vláda premiéra Zelenského se chová trošku jaksi autoritářsky, bychom řekli. Eh, není to, při, to prezident a nová vláda se začínají chovat trochu pro, nedemokraticky a Sandra také to zmínila. Tak. Eh, zde máme některé zkušené politiky v parlamentu, je jich tam ale jenom pár, a takže pro nás to bude těžké, tedy pro nás, pro Evropský parlament i pro nové vedení pro nového šéfa naší delegace, abychom tam pokračovali s reformami, protože pan eh, Zelenský se příliš eh, mm, neangažuje v tom, že bude pokračovat s tímto eh, reformním procesem. Takže tady bychom se měli na to zaměřit a no, výšev naší delegace tam by měl mít jasný pokyn, aby se především primárně věnoval právě tomuto. aby eh, Ukrajina pokračovala v reformním procesu, ale také, aby podpořili Zelenského v tom, aby začal s reformami, s novými, s novými reformami. Děkuji. Frakce frakci eh, jde pan Berg. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, byl velmi stručný rád, neboť kolegové již řekli mnoho důležitého o této misi. Tři body. Měl jsem eh, tu čest eh, spolupracovat s kolegou eh, Austevičovicem, byli jsme v Lemberger na východní Ukrajině a tam jsem si všiml několika věcí. Jednak toho, s jakým velkým entuziasmem a úsilím se účastnili zejména mladí lidé těch voleb a také se účastnili přípravy těchto voleb a jaké obavy si dělají o územní celistvost Ukrajiny a také jaké obavy v nich vyvolává téma korupce. A to nám bylo řečeno několikrát mladými lidmi, ale i staršími lidmi, totiž oni nás prosí, abychom je nenechali na holičkách, abychom je i nadále podporovali. A to mě utkvělo velice v paměti, přišlo mi to velmi dojemné a e, ještě bych rád na závěr poděkoval všem účastníkům mise za jejich velice kolegiální přístup. Děkuji. Děkuji pane, panu Bergovi. Takže to byli všichni kolegové, kteří byli na Ukrajině a nyní další kolegové a začne mém panem Kubiliusem. Děkuji. Já jsem nebyl na té misi, ale eh, sledoval jsem velice pečlivě volby na Ukrajině od té doby, co vstoupil na scénu Zelenský, samozřejmě. E, tady teď se otevírá spousta příležitostí, ale také i nové výzvy. Podle naší zkušenosti, podle zkušenosti tedy z baltských zemí, ale i z Polska, tak to mi připomíná naše první volby svobodné v letech 92-93, tedy kdy e, například v Litvě my jsme sice lidé chtěli eh, svobodu, ale my jsme prohráli, vyhráli komunisti tehdy, takže to prostě mm, tam tehdy to se stalo Porošenkovi, který byl obětí svých iluzí, rozporu mezi iluzemi a realitou. Ale eh, mm, příští volby v roce 96 v Litvě, ty přinesly změnu. Takže i tady na Ukrajině určitě ty změny budou pokračovat. Ale co pro nás bylo důležité, je, že se nám podařilo i zachovat ten impuls, tu motivaci k reformám. A proč? No, protože my jsme tady měli krásný cíl členství v EU Eh, takže když eh, hovoříme o Ukrajině, tak musíme si uvědomit, eh, jaké problémy Ukrajina bude mít, ale ty bude mít daleko větší, než jsme měli my. A je třeba, aby byli motivováni k reformám i přes zelenského nadšení, které možná je příliš vysoké někdy. Takže hm, je třeba, abychom se na to podívali realisticky. Za dva roky jeho popularita půjde dolů takže teď je otázka na nás, co uděláme, jak pomůžeme Ukrajincům, aby eh, se angažovali ve formách. A tady bohužel od funkcionářů v novém parlamentu slyším, že by měli snad zpomalit přípravu na integraci, protože některé reformy jsou velice bolestné, některé normy jsou bolestné, a takže eh, podívejme se na to i prismatem naší zkušenosti a buďme opatrní. Děkuji že za SAD pan Bloxman. Ano, děkuji. Já myslím, že je důležité, aby Ukrajina uspěla zde je třeba si uvědomit, že část země je eh, okupována a že eh, nežijí v míru se svým sousedem. Takže je třeba, abychom si to uvědomili a více se angažovali v Ukrajině. A pokud eh, Ukrajina by eh, neměla prioritu v našem programu, tak by to byla katastrofa nejen pro Ukrajinu, ale i pro nás. Takže tady jde o to pomoci lidu Ukrajiny a nové většině v politice a by eh, si uvědomili, proč jsme my uvalili sankce na Rusko, na jejich souseda. A teď Eh, i v Radě Evropy, v parlamentní schromáždění Rady Evropy potvrdilo, že nedošlo k žádnému pokroku, pokud jde o anexi Krymu, pokud jde o okupaci na Krymu. A je třeba, aby parlament jasně deklaroval, že my máme eh, tedy paměti, my si všechno pamatujeme a že my, že, že chceme, aby reformy na Ukrajině k něčemu vedly. Důležité pro Ukrajince je téma korupce. A měli bychom pomoci nejenom tím, že budeme vyvíjet tlak na politickou většinu, aby skoncovala s tím postoligarchickým systémem, který je třeba eh, eh, zničit. Děkuji. Pan Tusman. Ano, děkuji. Hm. Je třeba si uvědomit, proč došlo k tomu tsunami na Ukrajině. Proč 80 nově zvolených v parlamentu, tedy v Nové radě, je nováčků tedy, a proč komik z televize <laughs> se stal úspěšným politikem a v podstatě je to člověk, který Porošenkovi, těm starým politikům, nebo mm, mm, Tymošenkové, proč on jim tedy vlastně převzal eh, tu moc? No, eh, protože již eh, Ukrajinci mají dost toho skorumpovaného systému oligarchů. To je zásadní. Je to obyvatelstvo, které trpělo korupcí oligarchů a mají naději v nové politiky. Ale velký problém pro EU také je, že EU během desetiletí podporovala tyto skorumpované politiky. A výsledek je, že lidé, běžní lidé, trpí korupcí na Ukrajině a v podstatě eh, i mm, si uvědomují a ukazují prstem na Evropskou unii, která podporovala ty skorumpované politiky, což vede k větší skepsi, kterou jsme i viděli v Moldavsku. Tam také v podstatě lidé mají dojem, že ty skorumpované politiky podporovala Evropská unie, takže my bychom měli se přece přibližovat lidu a ne takovýmto oligarchům. Děkuji, Javiere. A nyní pan Mariany zajde. Předsedo, děkuji. Samozřejmě bychom, můžeme se radovat z toho úspěchu těch voleb, eh, ať už to byly prezidentské volby či parlamentní volby v Ukrajině, které právě proběhly. Eh, červenci. Já tady navazuji na předřečníka, když se tedy vracíme eh, ne k tomu aspekt, technickému aspektu, ale k té politické volby, tak si myslím, že to je výborné. Eh, podívejme se na to, co jsme dělali. My jsme v Evropské unii tady podporovali v podstatě kohokoliv, pane prezidenta Porošenka, finančně jsme podporovali jeho vládu, když jsme věděli, že ta korupce byla na obrovské úrovni, v podstatě na stejné úrovni, jako za toho bývalého prezidenta. A pak Ukrajinci v podstatě přestali schvalovat politiku svého prezidenta v té době, aspoň to tak ukazovaly ankety. A my tedy doufáme, že ta nová většina bude jít tedy v duchu naší politiky. Máme asociační dohodu s Ukrajinou, Máme pana prezidenta Zelenského, který tedy nadnesl možnost referenda, přístupu k NATO. Já si myslím, že je to velice nebezpečné, neboť bychom mohli dostat EU do situace vlastně velice zostřeného konfliktu s Ruskem. Takže pokud měli bychom spíš jít v duchu dohody z Minsku a e, normandského formádu, snažit se, e, abychom dosáhli co možná nejlepšího výsledku pro všechny strahy. Připomínám, 13 e, tisíc osob zemřelo na východě Ukrajiny z obou stran hranice, z obou stran toho konfliktu, na obou stranách tedy. A my bychom tedy zejména se měli zaměřit na to, abychom obnovili mír v této oblasti. Merci, monsieur Mariani. Děkuji, pane Mariani. Nyní za EKR paní Ana Fotiga. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Musíme pogratulovat Ukrajině k velice úspěšným, pokojným um, procesům předání moci. Vypadá to, že opravdu ten demokratiční proces pokračuje navzdory určitým problémům a navzdory eh, tomu kontextu a okolnostem, které stále tam jsou a my se zkrátka s tím musíme nějak eh, vypořádat. Musíme si připomínat stále, že Krym je okupován Ruskou federací a my tedy s tím nesouhlasíme. My jsme také vyjádřili to, že to odsuzujeme. Dále musíme stále připomínat, že na východní Ukrajině stále probíhá konflikt. A že tam také umírají obyčejní Ukrajinci, civilisté, také musíme připomínat, že existují političtí vězni, takže toto všechno jsou okolnosti, které stále přetrvávají. E, máme zde sice takový poměrně dobrý přístup pana Zelenského, ale přístup Moskvy je stále stejný. Já bych se chtěla ještě vyjádřit ke slovům paní Sandry Kalněte. Nyní je zásadní chvíle, abychom neupol, ne, nepolevovali v našem tlaku na ukrajinskou vládu, aby pokračovali v reformách a také, aby usilovali o e, zlepšení situace všech e, obyčejných lidí. A také je třeba, aby i nadále e, usilovali o propuštění všech válečných vězňů včetně civilistů. Také jsme zapojeni do podpory menšin, zejména je to na Krymu, jsou to krymští Tataři, musíme v tom pokračovat i nadále a i nadále využívat svůj tlak. Dále, to nové složení Vrchovné rady. Ano, je pravda, že to složení nového ukrajinského parlamentu je zajímavé. Mm, k moci se dostává mladá generace, a já souhlasím, že je tam možná určité, mohou tam být nedostat, nedostatečné zkušenosti nebo možná menší zkušenosti, což může vést k určitým problémům, ale na druhé straně třeba možná pro prezidenta a pro vládu pak bude jednodušší protlačit reformy, pokud mají v parlamentu naprostou většinu. Musíme také našim ukrajinským eh, mm, partnerům toto připomínat. Eh, takže nemůžou si vymýšlet eh, žádné nějaké záminky, proč nepokračovat v tom svém úsilí. No a pak jste také hovořili o tom, o tom, že budeme mít novou vysokou představitelku nebo vysokého představitele takže také eh, na něho musíme eh, potom eh, apelovat, aby byl energetičtější ve svém ve svém dialogu s Ukrajinou, mm, takže už vlastně i v tomto kontextu apelujeme na paní Mogherinovou, aby se byly častější návštěvy a častější dialog s Ukrajinou. Děkuji, paní Aněv. Fotige a nyní pan Papadakis, prosím. Děkuji. Hovoříme o imperialistickém zásahu Spojených států Evropské unie na Majdanu. A to, co se nyní děje s demokracií, ukazuje, že volby vyhrál Babič, herec, komik. A nyní mu Evropská unie blahopřeje, říkáme, že respektuje svobodu a pluralismus. Také jsme řekli, že účast volební byla vysoká a že tam došlo k několika formálním chybám. rovněž tady zaznělo, že došlo k jistému zákazu strany, jedné ukrajinské strany a dokonce i noviny. Já se ptám, odsoudíme to ve zprávě, kterou chceme zveřejnit. Chce, eh, odsoudíme tedy, že komunistická strana se nemohla účastnit voleb, nebo naopak je to ještě eh, jak si podpoříme a odměníme a i nadále na Ukrajinu z naší strany potečou prostředky. Děkuji. Děkuji, pane Papadakisi. Paní Andrea Bočko. Děkuji za slovo. Paní Bočkor. Děkuji. Já s některými komentáři souhlasím, ale ještě bych chtěla upozornit na speciální rysy voleb eh, v, eh, v Podkarpatí, v Karpatské oblasti. Ehm, my jsme ústava tedy říká, že všichni občané mají stejná práva a že jsou si rovni, ale bohužel eh, zde to nebylo očividné, zejména to bylo v oblastech, kde tam byly jednokolové eh, obvody. Samozřejmě oni to mají ve své legislativě, že to tak může být. Týká se to určitých oblastí, kde je velká eh, většina nějaké menšiny, takže měly by tam být eh, obvody vlastně pouze s jedním kandidátem, aby i tyto eh, kandidáti těchto menšin se mohli dostat do Verchovné rady. Ten zákon je mm, z roku 2014 a letos ale ehm, ta volební komise mm, to odmítla vytvořit takové volební okrsky takže vlastně všechny ty mm, maďarské oblasti byly rozděleny do tří oblastí. To znamená, že podíl Maďarů ale nikde nepřekročil 30 Vidíme tedy, že maďarští kandidáti vůbec neměli šanci dostat se do Vrchovné rady. Navzdory tomu se o to tři kandidáti pokusili a kandidovali v těchto volbách. No, ale samozřejmě mm, ta šance byla mizivá a neuspěli. Já bych ještě jednou chtěla na vás apelovat, chtěla bych vás upozornit na to, na tuto věc. To znamená, toto jsou práva pro určité menšiny, která však existují pouze na papíře, nejsou v praxi uplatňována Eh, takže je důležité, abyste to bylo nějakým způsobem efektivnější a je důležité apelovat eh, na Ukrajinu, aby eh, dodržovala vlastní zákony a vlastní ústavu. Také jste zmínili, že tam došlo k nějakým nesrovnalostem, ano, samozřejmě, Eh, byly tam takové různé eh, vlastně lidé, kteří eh, kandidovali pod stejnými jmény, jak, jak si klonové, jakési klony. Pak tam také docházelo ke kupčení z hlasy, dokonce i policie jim tam nějak v tom trošku asistovala a policie měla nebo se snažila nějak napadat aktivisty, kteří vlastně protestovali proti těmto nepravostem. Já také doufám, že všechny tyto případy budou vyšetřeny policií. Ale příliš tomu nevěřím. Děkuji, Andreo. Teď pan Timočevič. Děkuji. Já už se Ukrajině věnuji více než 25 let. Sleduji všechny lídry Ukrajiny. A musím říci, že ten stávající prezident a vláda jsou vlastně nejméně předvídatelní ze všech za celou tu minulost. Takže myslím si, že výsledky těchto voleb odrazují velice Eh, takovou vysokou úroveň určité únavy a frustrace vysoké nebo velké části ukrajinské populace. Ukrajinští lidé jsou už, eh, už toho mají dost, nelíbí se jim jejich nízká životní úroveň, korupce, eh, silné postavení oligarchů a tak dále. Když musíme si tedy uvědomit, že je dost těžké před, předvídat, co můžeme očekávat od pana Zelinského. Nicméně pan Zelinský zkrátka získal politický mandát a to od velké většiny Ukrajinců. A Ukrajina, nebo vláda, ukrajinská vláda a prezident jsou našimi partnery, takže bychom mě, s nimi měli spolupracovat. Když jsem si četl Eh, životopisy nových ministrů, tak jsou to mladí lidé s velkým dobrým vzděláním, nicméně jim chybí politické zkušenosti, ale stejně se domnívám, že jim můžeme důvěřovat, že se budou snažit a měli bychom jim pomoct, měli bychom je nějak podpořit minimálně nějakou technickou asistencí, takže co jim třeba můžeme nabídnout eh, jako jednotlivci nebo i jako Evropská unie. Já osobně se domnívám, že bez boje s korupcí a bez snahy omezit vliv oligarchů to bude těžké dosáhnout nějaké výrazné změny situace na Ukrajině. A je také důležité si uvědomit, že tento prezident je minimálně podporován a možná byl jaksi přímo eh, splozen nebo stvořen tedy také jedním oligarchem. A i oligarchové jsou, to jsou lidé, kteří velice dobře uvažují a Um, ale možná snad sami tedy dojdou k názoru, že se jedná o budoucnost jejich země a možná, že sami jak se půjdou do sebe a změní své chování. E, já jsem také um, připravila jednu zprávu, která se týkala lepšího boje s korupcí na Ukrajině. V té zprávě se hovořilo o velice konkrétních doporučeních takže je zapotřebí provést určité změny politického systému, určité je nutné změnit e, regulaci. Je důležité také zabírat se tím, jak vypadá e, činnost vlády a činnost společnosti. Tuto zprávu jsme prezentovali prezent, prezidentu eh, Porošenkovi i té bývalé vládě, ale oni to naprosto mm, někam odložili. E, ale myslím si, že vlastně ta doporučení té zprávy, nebo že celá ta zpráva je stále aktuální. Takže bych navrhl, aby třeba, eh, abychom tu zprávu využili Mm, co by určitou naši podporu nové vládě. A mm, bude to takový, taková zkouška, zda opravdu to myslí vážně, že zachtějí tu situaci na Ukrajině zlepšit, zda chtějí opravdu bojovat s korupcí a pokud tu naši zprávu vezmu vážně, tak už to bude takový, eh, takové dobré znamení. Děkuji. Pan Telč, další na seznamu. Eh, thank you, Mr. President. Eh... Děkuji, pane předsedo. Především chci zde eh, poblahopřát Ukrajině k těmto volbám, které eh, pokud jde o podmínky, tak byly bezchybné, takže to eh, tady lze jen chválit. I eh, vývoj za předchozího prezidenta byl takový, že on uh, selhal ve volbách, což znamená, že v, těch jeho, v té jeho době nedošlo k vývoji. A eh, v podstatě Ukrajina eh, za jeho vlády se dostala do války na části svého území a i když udělala určitý pokrok, to je pravda, ale eh, řad, mm, často to bylo zablokováno, protože tam i byly problémy s menšinou ehm, a i eh, v podstatě je to i kvůli tomu dědictví 70 eh, let Sovětského svazu a když to nelze to porovnat, nelze Ukrajinu porovnávat s zeměmi střední Evropy, protože ti nežili po takovou tou tíhou sovětské nadvlády, jako Ukrajina, například i Polsko již v podstatě eh, konalo své první svobodné volby před 30 lety, ale eh, v posledních letech, pokud je o průběh voleb, tak eh, na Ukrajině se to zlepšuje, to je třeba uznat. A je třeba i uznat, že tady ta severoamerická politika, jak to vypadá, byla efektivnější. Naše soft power je méně efektivní než hard power, kterou používají severoameričané. A takže ten to poznamenalo vývoj na Ukrajině. A je třeba to uznat. A možná, že my eh, jsme mm, se příliš třeba báli našich sousedů, respektive našeho ruského souseda. A já si myslím, že tady mm, e, náš postoj vůči Putinovi by měl být pevnější, protože na Ukrajině jsme viděli se všemi těmi problémy s tou válkou, s tou invazí, okupací, anexí k části území, tak vidíme, že mm, se to e, neřešilo, neřešilo se to vojensky a ani e, to nevyřešili oligarchové mm, a v podstatě Eh, zde mm, mm, mm, jenom to, eh, a to, co tam udělali oligarchové, tak to vedlo k tomu, že se vzedmula občanská společnost na Ukrajině a to je přece dobrý signál. A nový prezident a jeho vláda mají teď ten mandát od lidu a i od Evropské unie mají. Je třeba, abychom ale my se více angažovali a poskytovali pevnější podporu, aby Ukrajina nastoupila na cestu, která může být často frustrující, ale jediná možná. To znamená, aby eh, se jasně ukázalo, že na bývalém sovětském území je možné vytvořit demokratický stát Mm, který, se, mm, který bude ctít eh, principy politiky. Děkuji. A nyní poslední řečníci a poté musíme hned přejít k dalšímu bodu. Další je Michal Gáler, náš dlouhodobý zpravodaj pro Ukrajinu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem kolegům, kteří se zúčastnili pozorovatelské mise a kteří nám sdělili své dojmy a zážitky z Ukrajiny. Myslím si, že to rozhodně, když to srovnáme, byla lepší volby než ty minulé, takže Ukrajina na dobré cestě, i když bych si býval přál, aby před volbami bývala proběhla reforma volebního práva. Stávající volební zákon již, myslím, neodpovídá politické situaci v zemi. zjišťujeme, že tento nový parlament má 80 nových poslanců a proto z mé strany několik poznámek k těm prvním dnům, co jsme mohli pozorovat. Podle mne bylo škoda, že mají tak málo demokratický zasedací pořádek, neboť vepředu sedí všichni poslanci, kteří e, náleží k vládě a vzadu sedí veškerá opozice. Z optického hlediska podle mne to nepůsobí příliš demokraticky. My v parlamentu u nás máme jiný ten zasedací pořádek. U nás alespoň každá strana má jednoho či dva poslance v první řadě, ale možná je to pouze takové optické vnímání. Co mne Eh, co ve mně vyvolává také jisté obavy, je to, že vidím nebezpečí v tom smyslu, že se bude příliš překotně přijímat eh, nová legislativa, obrovské množství nových zákonů ve velkém tempu. Eh, již bylo předloženo, již vláda předložila stovky nových návrhů na nové zákony a také poslanci. A tyto návrhy předložili výjimečné osoby, které nemají ani zkušenosti ve, z vlády, ani z práce v parlamentu. Já se tedy ptám, eh, kde se berou tyto návrhy. To nemůže být důsledek závěr nějaké pečlivé debaty a uvážlivých eh, rozvah. Eh, proto si myslím, že pro nás je to taková příležitost, abychom to tematizovali při našich hovorech s Verchovnou radou, abychom Eh, hleděli a dbali na to, aby přijímali solidní zákony. Nyní na Ukrajině má jedna strana silnou většinu, v tom vidím nebezpečí, že Věrchovná rada by pouze mohla vždy jen odmávnout to, co si přeje vláda. Někdy to může být dobré, ale neodpovídá to demokratickému přijímání kvalitních zákonů. Proto bychom se měli soustředit na to, aby se v reformách pokračovalo. Jako příklad bych vzal decentralizační reformu. Částečně byla velmi úspěšná, ale je třeba, aby pokračovaly i všechny ostatní reformy. Slovo na závěr, když tady částečně vzniká dojem, jako kdybychom my speciálně podporovali Porošenka, tak tomu není. My jsme prostě podporovali zvolenou vládu a její agendu a budeme je podporovat takto i další vládu. Nejde o tu osobu, která stojí na špici. My tady podporujeme tu instituci. A myslím si, že to byl velký rozdíl. Za to byl pan Janukovič nebo pan Porošenko. Viděli jsme, že zahájili cestu reform, některé byly velice úspěšné. Z tohoto důvodu pro nás je to důvod pro to, abychom i nadále nepolovali v našem úsilí v rámci podpory této země. Děkuji vám, předseda. Děkuji. Pan Kengeši. Děkuji, pane předsedo. Již dnes jsme hodně slyšeli o tom, jak je třeba podporovat Ukrajinu a pomáhat jí e, s posilováním demokratických institucí a procesů a pomáhat jí s integrací. To je dobré a důležité pomáhat Ukrajině i v této konfliktní situaci, která tam je. Ale je tady jeden aspekt, o kterém jsme nehovořili. Pan Bočkor, myslím, již se toho zmínil, je, je to taková anemo, anomálie, anomálie, která se týká etnických menšin. Kolegyně moje již o tom hovořila, o anomálii e, ve volebním procesu také. A jsou zde určité anomálie, které my, Maďaři, protože my také máme na e, svoji menšinu na území Ukrajiny. My jsme na to citliví. Je to jedna z anomálí, která se týká mm, menšin žijících na území Ukrajiny a především je to zákon o školách, který byl eh, Porošenkovou vládou přijat těsně před volbami a o zákon, jazykový zákon. To jsou dva zákony, které kritizuje Benátská komise. A jsem rád, že pan Zelenský se vyjádřil pozitivně a aspoň slovně Eh, eh, přislíbil, že tato politika, kterou přijala Porošenkova vláda, že s tím něco udělá. Evropská unie často hovoří o hodnotách, což je předpoklad pro to, aby někdo se stal členem EU, ale Tady musíme jasně deklarovat, že takovéto zákony jsou nepřijatelné. Samozřejmě chápeme, že je teď, teď priorita je těžké vybudovat mm, instituce, že e, Ukrajina mm, musí řešit konflikt, který je na jejím území, ale je to země, kde žijí etnické menšiny a proto e, je třeba jasně deklarovat, že tyto zákony jsou nepřijatelné, protože zbavují menšiny jejich práv. Ale samozřejmě tady nejde pouze o individuální práva, ale i o kolektivní práva těchto menšin, která je třeba respektovat. A já doufám, že vláda Zelinského eh, to udělá lépe než předchůdce. Děkuji. Děkuji a poslední pan Basesku. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já se pokusím být maximálně stručný. Za prvé, eh, pokud jde o kroky Moskvy na Ukrajině, určitě jde jim o proces eh, podobný jako v Moldavsku, to znamená federalizace. Je třeba, abychom se připravili na tyto kroky Rusů, to je takový varovný prst, který zde chci zvednout veřejně zde na dnešní diskuzi. Ukrajina bude i nadále pod obrovským tlakem Ruska, stejně jako Moldavsko nyní. Opět zde Rusko navrhuje proces federalizace, takzvaný Kozakův program. A je třeba, abychom zabránili eh, tomu, aby eh, ta politika menšin na západě Ukrajiny, aby eh, pokračovala ve stejném duchu, protože to vlastně podkopává tu, to prostředí mm, nebo atmosféru míru ať jde o menšinu eh, Maďarů, Rumunů a podobně. A eh, vím, že teď nejsou schopni ten problém vyřešit, ale musí snížit tlak na menšiny. Vím, že tedy teď Ukrajina má eh, další priority, ale přece a že řešení tedy mm, problému menšin není teď prioritou, ale je třeba, abychom je přiměli, aby v příštím období mm, k menšinám přistupovali jinak, eh, eh, aby se západ Ukrajiny stal takový míru, stal mírumilovným regionem. Dále je mm, podkopáván podkopávána civilní moc ze strany vojenských struktur. Vždycky. Nebo stále platí, že tam se tak, eh, eh, je to tak na vážkách mezi Moskvou a Ukrajiny, protože řada z těch vojáků byla vycvičena v minulosti v Moskvě, v Rusku. Je třeba, abychom pomohli civilní vládě, aby našla řešení, aby ty vojenské struktury, armáda eh, více se eh, angažovala v tom demokratizačním procesu. Podívejte se na Polsko, na eh, Československo tehdy a kde eh, došlo k reformě armády, kdežto na Ukrajině to tak není, to naopak vlastně. Tam eh, ty vojenské struktury se snaží zablokovat vývoj zemi, v zemi. Další problém, na který chci poukázat, je, musíme eh, se snažit urychlit reformy, ale Ukrajina asi není ve stavu, aby byla schopna urychlit eh, reformy. Je třeba, abychom byli trpěliví, abychom eh, postupovali sektor po sektoru, krok za krokem, a ne ukvapit reformy, protože to by obyvatelstvo nepřijalo a je zde riziko že by mohlo dojít ke změně kurzu a nálad ve společnosti, tady velké riziko. Takže reformy pomalu, ale hluboké reformy. A poslední poznámka. A tam ty administrativní kapacity jsou velice chabé, i když Eh, byla přijata řada nových zákonů, tak ty nové zákony nemá kdo implementovat. Děkuji, děkuji pane Basesku, děkuji kolegové za příspěvky. Ano, buďte jistí, že Ukrajina bude na programu do budoucna také a dnes i se sejdeme s novým vedoucím delegace EU Eh, v Kijevě mm, mm, po čtvrté hodině bude se konat slyšení, takže budete moci položit otázky k tomuto a teď ještě k tomu, co řekla Sandra Kaněte. Je to teď na nás přece, abychom řekli před, eh, eh, vysoké představitelce, že chceme, aby se více angažovala, nebo angažoval tedy pan Borel, až to bude, takže je třeba abychom ho o to požádali. A další bod našeho programu kolega Paškovský bude teď předsedat.